colleagues, we will start our farm. Kolegyně a kolegové, začneme schůzi výboru FAM. Za prvé schválíme návrh pořadu jednání. Pokud nemáte nikdo žádné požadavky na doplnění, je pořad jednání tímto schválen. Dnes pro vás nemám žádná sdělení. Pátý bod schválení zápisu ze schůzí z 24. ledna. Nikdo k tomu nic nemá, takže protokol nebo zápis se schůze je tímto schválen. Teď se dostaneme k bodu 6. To jsou pilotní projekty a přípravné akce rozpočtu na rok 2019. s pravodajkou k těmto pilotním projektům je Malin Björk a Dnes paní Björk bude nahrazena, zastoupí pan Pimenta López. Děkuji, paní předsedkyně. Vezmu to velmi stručně. Na základě nepředvídatelné situace tu Malin teď nemůže být a tedy nemůže informovat výbor o pilotních projektech v rámci rozpočtu na rok 2019. Omlouvá se a já se k tomu vyjádřím za ní. Rád bych upozornil na to, že máme 16 návrhů na pilotní projekty, které budou posléze předloženy výboru pro rozpočet, aby bylo možno je zahrnout do rozpočtu. Malin chtěla poděkovat za návrhy, které předložily různé frakce k tomuto tématu. Žádné další obsahové komentáře k těm předloženým návrhům Malin už nemá. A proto si myslím, že bychom o tom mohli hlasovat teď hned, ale pokud k tomu někdo něco z vás má, tak jsme vám samozřejmě k dispozici. Děkuji. Děkuji. Teď otevřu prostor pro rozpravu. Můžete se hlásit. Kdo bude první? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, tak přejdeme rovnou k hlasování. Prosím, připravte se na hlasování, připravte si hlasovací kartičky. Máte kartičky? Aha, dobrá, není to prý nutné. Tedy budeme hlasovat eh, o pilotních projektech a přípravných akcích rozpočtu na rok 2019. 19. Ano, jsme připraveni. Tak začneme. Pilotní projekt 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobrá. Tady ověříme elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování. Přijato, schváleno. PP2. Kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je proti? Drželi se? Schváleno. PP3 pro, proti, zdrželi se, přijano, přijato, schváleno. Počkáme na pana Tarabelu, na pana Roku. Jste připraveni? Dobrá. Pilotní projekt čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Pilot Project five in... Pilotní projekt pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pilotní projekt šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pilotní projekt 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Chcete to ověřit? Dobrá, tedy zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Schváleno. Pilotní projekt 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pilotní projekt 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kolegové, berte to prosím vážně. Pilotní projekt 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pilotní projekt 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pilotní projekt 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pilotní projekt 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pilotní projekt 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pilotní projekt 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno pilotní projekt 15 pro, pro, proti, zdrželi se. Schváleno a pilotní projekt 16 pro, proti, zdrželi se, také schváleno. Děkuji vám. Tím končí dnešní hlasování, ale pokračujeme ve schůzi výboru. Uh, Osmý bod na programu jednání to byla cesta na zasedání komise pro postavení žen do New Yorku. A pokud nemáte nějaké námitky, tak si zprávu z této cesty můžeme odsouhlasit. Rovnou se tedy dostáváme k devátému bodu. Ještě musíme počkat, kolegové, vteřinku, protože paní zpravodajka je teprve na cestě. Uh, Vážení kolegové, vítáme na pana Viotyho, který je zpravodajem pro rozpočet a bylo nám řečeno, že dorazí o půl dvanácté. Vyhlašuji tím pádem desetiminutovou pauzu a začneme o půl dvanácté. Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání devátým bodem, což je souhrný rozpočet Evropské unie za rozpočtový eh, rok 2019 všechny oddíly. Spravodajem pro stanovisko je Malin Birk, a dnes proběhne výměna názorů také s Danielem Vioty, který je zpravodajem výboru pro rozpočet, takže panu Vioto, Viotimu předám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám všem a děkuji za pozvání na dnešní jednání vašeho výboru. Jak velice dobře víte, tak jakožto zpravodaj pro rozpočet, pro rozpočtový rok 2019 jsem navštívil různé výbory v parlamentu a jako spolupředseda interskupiny pro LGBTI ehm, jsem velice rád, že mohu vystoupit také ve vašem výboru. Dovolte, abych se teď zmínil o některých eh, důležitých bodech, které, myslím, stojí za to tady nadnést. Za prvé, stručně bych se zmínil o rozpočtu celkově neboť eh, tady eh, panují v parlamentu často metodologické nejasnosti. Jak víte, tak tato práce eh, je značně nelehká. Vzhledem k tomu, že rozpočet je zablokován, je hodně statický a je nesmírně obtížné přesouvat prostředky z jedné oblasti do druhé. Je k tomu potřeba značné politické fantazie, a parlament eh, s tím má někdy potíže, takže velice obtížně se provádějí eh, jakékoliv eh, změny. Já samozřejmě navazuji na práci z dřívějška, na práci předchozích zpravodajů a přál bych se dosáhnout v parlamentu maximálního konsenzu. Nejenom v rámci politických skupin, ale také napříč jednotlivými výbory. A říkám to proto, protože má práce návštěvou v jednotlivých eh, výborech eh, nekončí a předpokládám, že pak se práce ještě více rozproudí a já bych se rád podílel i na těch dalších fázích. My zatím nemáme k dispozici návrh rozpočtu od komise, takže pro tuto chvíli hovoříme pouze o takzvaných pokynech, které byly schváleny v březnu. Asi o těch pokynech eh, víte, máte už určité informace, z nich se odrazíme a teprve pak bude k dispozici návrh rozpočtu. Já jsem se na základě těch letošních pokynů pokusil soustředit eh, zejména na otázku rovnosti příležitostí a na boj s diskriminací. Tomu věnuji několik odstavců ve své zprávě. A to je samozřejmě také prioritou pro váš výbor. Souvisí to s, s otázkami žen v podnikání, přístup k věrům a s oblastí zaměstnanosti. To jsou jistě ty, které vás prioritně zajímají. Jak víte, tak pokud chceme dále posílit růst, tvorbu pracovních míst v Evropské unii, tak je potřeba bojovat s diskriminací. Včetně sexuální diskriminace, rasismu a xenofobie. Musíme bojovat rovněž s homofobií. Teď konkrétně k vašemu výboru. Vím, že jsou tady záležitosti, které vás zvláště zajímají, což je zvláštní rozpočtová položka pro program DAFNE, kde dochází k navýšení jak personálních, tak finančních zdrojů. Více prostředků tam bude na ženy migrantky a uprchlice. Bude tam podpora emancipace také eh, v externí politice. A pokud jde o přístup k úvěrům, to, je, to jsou ženy v, v podnikání a přístup k úvěrům, tak tady máme eh, cíle eh, pro celou Evropu stanovené v horizontu 2020. Evropská unie se snaží obnovovat hospodářství ehm, obecně a já bych eh, byl rád za vaše příspěvky k tomuto tématu. Byl bych velice rád, kdybyste se vyjádřili za váš výbor, protože příští rozpočet by měl být rozpočtem pro všechny evropské občany a zejména pak eh, pro ženy, vzhledem k tomu, že po celou řadu let eh, byly zjevnějším či méně zjevným způsobem diskriminovány. Děkuji. Děkuji, pane Vioty. A nyní předám slovo panu Pimentovi Lopesovi, který nahrazuje paní Malin Pierk. Malin je zpravodajkou pro eh, náš návrh stanoviska. Máte slovo. Děkuji za tuto příležitost a pokud jde o ten předchozí bod, eh, tak tam už jsem vysvětlil, proč naše zpravodajka vzhledem k nepředpokládaným záložitostem nemůže dnes eh, dorazit. Paní zpravodajce je to velice líto a omlouvá se vám, že nemůže eh, se přímo zapojit do dialogu s panem Viotym. My máme k dispozici překlad eh, stanoviska, už jsme o tom diskutovali. A v tomto stanovisku se hovoří o rostoucím problému s nerovnostmi v Evropské unii. Je potřeba, aby Evropská unie pokročila v boji s sociální nerovností, pokud jde o přístup k bydlení, na pracovní trh a tak dále. Rozpočet může zlepšit genderovou rovnost a také situaci žen. Vy jste zmínil také externí dimenzi. Je důležité, abychom pomáhali s rozvojem a pomohli s se spolufinancováním také v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví. Musíme bojovat s deficitem eh, financí v řadě oblastí tím, že budeme uplatňovat eh, příslušná rozpočtová eh, pravidla. Je potřeba maximálně využít eh, Evropského sociálního fondu a Fondu pro regionální rozvoj, abychom posílili rovnost eh, prostřednictvím vzdělávání, přístupu ke zdravotní péči a zajištěním plných práv na sexuální a reprodukční zdraví. Dále eh, zpravodajka zdůrazňuje eh, priority za náš eh, výbor. Využívání rozpočtu na základě genderových pravidel, stanovení rozpočtového plánu, pro genderový mainstreaming v institucích, financování a personální obsazení Evropského institutu pro genderovou eh, rovnost, pak eh, podpora eh, rozpočtové linky základní lidská práva a genderová rovnost a podpora programů, které zajišťují postavení migrantek a uprchlic a jejich přístup ke zdravotní péči a ke vzdělávání. A nesmíme zapomínat také na prostředky pro e, osoby LGBTI. Těšíme se na spolupráci s rozpočtovým výborem. se stínovými zpravodaji tady ve výboru pro e, ženy. A předem, paní zpravodajka, děkuje za vaše příspěvky. Děkuji vám, pane Pimenta López. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. A takže prosím, Monika Vana má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám oběma za úvod, zvlášť panu Vioty za to, že přišel do výboru FAM dneska za zelené nejdůležitější každý rok v rozpočtu a nyní i ve víceletém finančním rámci je genderové rozpočtování. To není jenom na papíře, to je povinnost pro EU a e, zvlášť pro výbor FAM je to zásadní a zdá se nám, že to nepokročilo tak, jak bychom si přáli už řadu let, protože, jak říkám, je to povinnost EU implementovat genderový mainstreaming a genderové rozpočtování. To je jedna ze zásadních otázek pro náš výbor. E, k těm bodům, co jste říkali, mm, tak e, můžeme podpořit všechno, co jste oba řekli. Možná bychom měli taky doplnit, když se podíváme na víceletý finanční rámec, že naléhavě potřebujeme změnu rozpočtu EU na systém vlastních zdrojů. To by byla veliká výhoda. A možná, jak jste říkali, důležité fondy, Evropský sociální fond a další otázka budoucnosti regionální politiky. Měli bychom také uvést určitou kritiku Eh, Evropského fondu pro strategické investování, kde prakticky nejsou vůbec žádné sociální nebo, nebo genderové investice. Takže to by zelení doplnili eh, v rámci pozměňovacího návrhu, kromě těch bodů, které už byly zmíněné, to znamená samostatnou eh, položku pro DAFNE, a nárůst, který požadujeme každý rok pro DAFNE a také doplnění, zaplnění té mezery eh, po eh, té, eh, jak si k těch krocích, co přijali Spojené státy a my jako EU zatím naším názorem stojíme. A ono je to hodně vidět taky v New Yorku, že EU e tam hraje významnou roli při podpoře a, a, a naplňování té té díry, která tam vznikla v důsledku americké politiky. Takže toto bychom mohli posílit právě v stanovisku. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Černá z SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Také jsem chtěla poděkovat a poblahopřát panu Vioty k jeho práci. Já vím, že on je velmi citlivý na naše otázky a otázky, které řeší náš výbor. Je to také vidět v, v těch eh, dokumentech. Těší nás plodná spolupráce, která nás čeká a která nepochybně přinese konkrétní výsledky. Eh, u několika bodů bychom chtěli připomenout, třeba, že jsme hovořili o věcech, které zmínil pan López jménem paní Bjork. Hlavně je tam eh, otázka Dafne, mluvili už o tom předřečnici. Jak víte, pane Vioty, je to program, který existoval v minulém, v eh, minulém rozpočtování. Je to a byl to vždy důležitý cíl. Je to otázka prevence a boje proti domácímu násilí a násilí motivované genderem, sexuální zneužívání a Eh, v víceletém finančním rámci z roku 2014 byl program zahrnutý do programu práva rovnost občanství. A my si myslíme, že by bylo dobré mít samostatnou položku pro cíl DAFNE, nejenom proto, aby se navýšel ten finanční přínos, ale také, aby tento program získal na důležitosti. A také už zaznělo, že je potřeba navýšit zdroje pro Evropský institut pro rovnost mužů a žen. To je e, zásadní otázka, jak už jsme také říkali, jako v případě zdraví a sexuálních a reprodukčních práv, i tam je potřeba navýšit financování pro boj a pro řešení těchto otázek pro e, třeba navýšit financování pro boj proti všem formám diskriminace, ale obecně si myslím, že genderová otázka by měla být průřezovější, i co se týče strukturálních fondů a fondů pro výzkum, a to by mělo být takovým hlavním vodítkem pro naší práci. A je to způsob, jak, jak si držet směr v oblasti emancipace žen. Vy jste to, pane Vioty, na začátku z tého vystoupení říkal, kdy eh, je potřeba, eh, aby eh, základem byla ekonomická emancipace, čili proto je nutné zvýšit prostředky na zvýšení zaměstnanosti, protože zaměstnanost to je nezávislost žen a Fond pro regionální rozvoj by měl nadále podporovat všechny investice spojené s péčí o děti, o seniory a sociální infrastruktury, protože to jsou právě ty aspekty, které se dotýkají velmi často života žen. Také to byla eh, řeč v souvislosti s fondy pro migraci, rozvojové eh, podpory a podobně, protože i tam je genderová otázka nadále zásadní. Už jsme to říkali a otázka specifické podpory žadatelkám eh, pro azyl, o azyl, eh, protože ta jejich dimenze a jejich postavení se liší od žadatelů mužů. Často jsou eh, zneužívány a vykořišťovány různým způsobem. A je potřeba také upozornit na tuto otázku. Takže na závěr je na čase, nebo je tolik témat, kdy žádáme zvláštní pozornost pro to, abychom nadále eh, dávali přednost otázkám týkajícím se žena, žen a budeme očekávat příspěvky pana Viotyho a těšíme se na konkrétní spolupráci s vámi, která určitě bude plodná. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo paní Anna Záborská. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem původně neměla v úmyslu vystoupit, ale já děkuji zpravodaji za uvedení jeho filozofie k rozpočtu Kolegyně tady opakovaně zmínili program DAFNE, ostatně pan zpravodaj to taky zmínil. Mm, a já si kladu otázku, jak je možné, že Evropská komise financuje už třetí, ve třetím cyklu program DAFNE a na tento program bylo vynaloženo víc než půl miliardy půl miliardy eur a, a asi před hodinou jsme přímo tady hovořili o istambulské úmluvě a během té diskuse jsme tady říkali, že násilí na ženách a domácí násilí narůstají. K uvolnění finančních prostředků na program DAFNE by pomohlo, pokud bych se vyhodnotil celý ten trojitý cyklus programu DAFNE a kdybychom si řekli, jaké výsledky tento program přinesl a proč je potřeba ty finanční prostředky navýšit protože jenom žádat o navýšení finančních prostředků bez e, důkazů nebo studie nějakých podkladů, to je těžké. A nechci radit, ale požádala bych pana zpravodaje, jestli bychom nemohli požádat Evropskou komisi o vyhodnocení toho vlastně 15-letého programu boje proti násilí na ženách. Děkuji. Děkuji paní Záborská a nyní paní Najčel. Já jsem se taky původně hlásit nechtěla, ale cítím se k tomu vyprovokována. Bylo by špatně spochybňovat Dafne. Je třeba jít přesně naopak. Rozpočet EU, který má vlastně jasný cíl být v souladu se základními hodnotami EU, tedy rovné postavení. A přesto se na toto téma dávají jenom drobečky, e, co spadají od stodu. Ostatní programy dostanou ve nedlo zelo a na tenhle program zbyde těch pár drobečků. To je skutečně osvědčený projekt e, podpora DAFNE, je naprosto jasná. Když eh, přijdete s novým projektem, tak eh, to vždycky chvilku trvá, než se to zaběhne, lidi si zvyknou. My, ženy, konečně taky chceme ty knedlíky, nejenom ty drobky. Uh, a rozhodně je potřeba investovat víc peněz. A ostatně celý ten rozpočet je jedna velká ospoda, ostuda, protože jestliže 52% populace jsou ženy, tak je třeba se zeptat, kam ty peníze jdou. To chci dát eh, předřečníkům za pravdu, že tady musíme pokračovat dál a musíme do programu DAFNE investovat peníze velkorysým způsobem. Děkuji. Děkuji. Ještě tady paní Záborská chtěla něco doplnit. Děkuji vám eh, kolegyně Neuchl za to, co jste říkala, protože jestli jste mě poslouchali pozorně, tak to moje vyjádření bylo přesně ve stejném duchu jako vaše. Jen jsem prostě chtěla, abychom měli studii, která dokáže, že finanční prostředky na program DAFNE byly účelně vynaložené a že se tudíž nemají krátit. To bylo všechno, to nic jiného jsem nechtěla říci, že my musíme dokázat, že ty finanční prostředky potřebujeme. Děkuji. A nyní na závěr dám slovo eh, eh, zpravodaj pro rozpočet panu Danielovi Vioty. Daniela in italiano è il femminile di Daniele. Questo... Když ehm, jste říkala Daniela, to je ženský tvar mého jména, ale to není problém. Děkuji vám eh, za vaše příspěvky do této rozpravy. Všechno, co tady zaznělo, mm, mohu plně podepsat. Už jsem se pokusil stručně toto všechno zahrnout do zprávy. O výhledu, který jsme odhlasovali v březnu a některé věci, co tady doplnili jednak kolega, který mluvil jménem zpravodajky, nebo co říkala Monika Vana, mohu ujistit kolegy eh, z tohoto výboru, vy máte eh, nejlepší pokrytí, protože dvě, dva, dva členové vašeho výboru jsou také v rozpočtovém výboru. Co se týče uh, slov kolegy Vana eh, k financování, uh, my budeme spolupracovat v nadcházejících měsících. Myslím si, že um, významná reforma vyžaduje uh, odvážný uh, návrh ze strany komise, nejenom kvantitativní, ale i kvalitativní, čili chce to více kvality do víceletého finančního rámce ze strany komise. A nezapomínejme na významné téma, které jste zmínili ohledně vlastních zdrojů. My stále potřebujeme v souvislosti s tím, co tu dnes zaznělo, větší kapacity a e, lepší využívání prostředků z programů a politik a vlastních projektů více než v dosavatní situaci. Vystoupení, která tady zazněla, paní, především vystoupení paní Píčerno, paní Záborské a No, Norge. To se všechno soustředí kolem politického tématu, ne tak ani kvantitativního, tedy tu, týká se to té potřeby zdůraznit, co si, a všichni vlastně říkáme to tež, politická relevance programu, který má být financovaný, tak kromě produkovaných čísel je důležitý, protože kromě čísel je třeba financovat program, který je vlajkovou lodí e, boje proti genderovému násilí. A proto je potřeba e, to také zohlednit ze strany komise a posílit roli parlamentu, protože my jsme ti, kteří jsou v kontaktu s občany. Čili takový program potřebuje posílit, ale nad rámec čísel ta podpora musí být hlavně politická. A poslední bod, který jsem tady chtěl zmínit, a který mi leží na srdci jakožto Italovi, tak to je žádost o alokování specifické rozpočtové položky pro uprchlice a žadatelky o azyl. Já pocházím z Itálie a víte, jak, jako mnozí eh, jsme v přímém kontaktu s nebezpečími a riziky, eh, kterým čelí ženy, které přicházejí na eh, náš kontinent a do naší země. Pokaždé, když přeplují nebo dorazí do Evropy. Vím velmi dobře, že tam jsou často problémy, protože ženy v uprchlických táborech jsou vyháněny, vlastně nevíme, kde jsou a je to opravdu vážné a ukazuje to, že Evropa tento problém musí řešit. Takže děkuji mnohokrát za tento váš příspěvek, děkuji za všechna vaše vystoupení, děkuji i za vaše budoucí přínosy a stanoviska. A já, jak jsem říkal na začátku, mezi námi, jak si funguje otevřená komunikace až do uh, schválení rozpočtu. Děkuji vám za vaši prezentaci prezentaci hlavních priorit parlamentu pro eh, budoucí rozpočet. Doufám, že nezapomenete na ty naše návrhy, které tu zazněly a přeji vám mnoho štěstí a mnoho zdaru při přípravě rozpočtu na příští rok. Děkuji vám. Uh, Milí kolegové, další je bod číslo 10 na pořadu jednání. Opatření za účelem prevence a potírání šikany a sexuálního obtěžování na pracovišti ve veřejných prostorách a v politickém životě v Evropské unii. Spravodajkou je paní Pina Pičerno a já bych ráda dala slovo paní zpravodajce Pičerno. Prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Vypracování strategií, které by měly zamezit šikanování a obtěžování žen ve veřejném životě a na pracovišti je velice důležitá věc. O tom jsme opakovaně hovořili. Protože jsou k dispozici čísla na regionální a evropské úrovni, které poskytují hrůzyplný obrázek a my z toho máme těžkou hlavu. A proto je třeba vypracovat příslušné strategie prevence a je třeba na tu věc jasně upozorňovat. Šikana a obtěžování se projevují nejrůznějším způsobem v průběhu doby. Třeba ono hnutí Me Too také poukázalo na tento problém a definovalo ho zcela novým způsobem. Co všechno chápeme ještě jako obtěžování a co už ne. A také bychom se o to mohli opřít. Proto, abychom se tomu tématu věnovali patřičným způsobem. Formy šikany a obtěžování se proměňují. Třeba i jako důsledek nástupu nových technologií. To bychom také měli brát vážně, protože ty hrozby jsou dalekosáhlé. Musíme vzít na vědomí, že násilí sice pochází i hluboko z minulosti, ale existují i jeho zcela nové formy, které nově vznikají a musíme tedy vyvíjet příslušné nové strategie, abychom proti nim mohli postupovat. Je tedy třeba inovovat i ty strategii. Víc než polovina žen se stala předmětem šikany nebo obtěžování Ženy jsou obtěžovány a napadány v nejrůznějších situacích a na nejrůznějších místech. Nemůžeme říct, eh, že jsou ženy v některých místech zcela bezpečné. Dokonce ani ve vlastním bytě nemusí být nutně v bezpečí. To víme. Tu otázku jsme již opakovaně zmiňovali u nás ve výboru. Tedy vlastní byt se může stát pastí, z které není úniku. A často je také těžké, aby žena vystoupila na, va- na veřejnosti, v kinu, v kavárně, v pra- na pracovišti, v prostorách veřejných nebo soukromých. Ženy postupně začínaly dobývat veřejné prostory, do některých prostorů teprve budou vstupovat a jsme tady na správné cestě. Částečně mm, jsme už i na vysokých místech, zaujímáme vysoké posty, ale e, znamená, že mobbing je stále více diskriminující a i tomu je, na to je třeba reagovat jako na formu diskriminace. násilí není jenom výrazem patriarchální kultury, ale je také svého druhu reakcí na emancipaci. Samozřejmě, že se snažíme kritizovat takový typ násilí a musíme také opravu přizpůsobit definici obtěžování nové situaci, ale nová definice zatím nemá žádné právní dopady a to je třeba zdůraznit. Tady ještě je dost co dělat ze sociálního pohledu. Sice v posledních měsících toto téma získalo velkou pozornost díky akci MeToo. Došlo k novému definování obtěžování, ale jak už řečeno, to zatím nevešlo k nové definici tohoto trestného činu ze strany právníků. Musíme toto chování nadále kritizovat, protože jinak to má dopad na jejich rovnoprávnost, je to boj proti sexismu, to ta říkáme opakovaně na tomto výboru. Bojuje se hlavně kulturním přístupem, tím, že se snažíme přerušit další předávání neplatných a překonaných stereotypů. Tady nebo v plenárním sále Štrasburku nebo v plenárkovém sále v Bruselu jsme zažili opravdu naprosto nepřijatelné výroky o údajné podřízenosti žen to je subkultura, z níž profituje malá i větší diskriminace, jejíž obětí se každodenně stáváme. Není to jenom obtěžování, je to i podceňování sebe sama a to má dopady pro soukromý i veřejný život. A je to opravdu podceňování faktu, že je to útok na hodnoty žen. Tady musíme vsadit hlavně na vzdělávání na všech úrovních. Od předškolního vzdělávání až po univerzitu. Hlavní problém, kterému se musíme věnovat, vyplývá i ze studie, kterou zadal parlament, a sice Jakým způsobem se takový fenomén dá definovat? Tady nemáme jednotnou definici na evropské úrovni, proto nemůžeme pořídit ani jakoukoliv srovnávací studii. Sice je společná definice těžkého sexuálního obtěžování, ale u drobnějšího obtěžování jsou zase rozdíly a chybí tam také přesné vymezení, nebo je velice těžké přesně vymezit, co je a co už není přijatelné. Třeba šikana v práci, tady bychom potřebovali společnou evropskou definici. Krom toho je také velmi důležité definovat veřejný prostor. Dá se to udělat klasicky, a říct, že je to každý prostor, který není prostorem soukromým, ale na základě nových technologií vznikají i nové veřejné prostory a tam je možno celkem nekontrolovaně páchat trestné činy, sociální sítě, internet a urážení, verbální násilí se mohou odehrávat v těchto médiích a také musí spadat pod definici obtěžování ve veřejném prostoru. A často diskutujeme o tom, zda obtěžování na Facebooku nebo v jiných médiích je skutečně věc s velkým dopadem, ale e, někdy to vede až k tomu, že ženy páchají sebevraždu, protože došlo k poškození jejich cti. Některé musí změnit své jméno, protože útoky jsou velice agresivní, to znamená, že to nemůžeme přenechat každému jednotlivému soudci v konkrétních případech k výkladu, protože by to eh, znamenalo, že ženy zůstanou v tomto ohledu zcela osamoceny. Je velice důležité, abychom mobbinga šikanu řešili na evropské úrovni, protože zatím chybí, nebo jsou velice rozdílné definice První, kom, první pokus je v souvislosti s Istanbulskou úmluvou a domácím násilí. Je tedy třeba mít podobný závazný nástroj, který by se dal použít k potírání obtěžování žen ve veřejném prostoru. Jenom takovýto právně závazný nástroj může omezit toto omezování, toto obtěžování žen ve veřejném prostoru. Také bychom se měli nechat inspirovat od toho, jaké, národní, jaké jsou účinné nástroje na národní úrovni a měli bychom mít závazný právní text, který by vedl k prevenci a trestání obtěžování žen ve veřejném prostoru tady bychom měli postupovat dvojkolejně. Na jedné straně prevence, její posílení, na druhé straně sankce. Je tedy nutné zabránit mobbingu nebo obtěžování žen ve veřejném prostoru. To je jedna z priorit nejenom pro tento výbor, ale pro celou Evropskou unii. Děkuji vám, paní Pičerno. Teď dám slovo stínovým zpravodajům, paní Záborská je zpravodajkstí nebo zpravodajkou za stranou Lidovou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za úvodní slovo. Myslím, že všichni v této místnosti jsme si zajedno v tom, že sexuální obtěžování a šikana je vážný problém. To je problém, který nemůžeme přehlížet. A fakt, že náš výbor chce k tomu vypracovat zprávu, je důkazem toho, že nejsme lhostejní vůči těmto problémům. Je to problém. No, já jsem překvapena, že v dnešní společnosti v Evropské unii, která je rozvinutou společností na vysoké hospodářské a celospolečenské úrovni, že se tady musíme věnovat takto negativním jevům, které narušují integritu žen i mužů. Myslím, že takovéto chování je v naprostém rozporu s respektováním lidské důstojnosti jako hodnoty, kterou najdeme ve všech dokumentech, k nímž přistoupila i EU. Ve světle nedávných svědectví vidíme, že se jedná o celospolečenský problém. A já si kladu otázku, kladu si otázku, proč se o tom problému víc hovoří. Je to proto, že víc hovoří oběti? oběti, které ještě nedávno tajily, že jsou obtěžované a sexuálně obtěžované nebo šikanované. Dřív se to spíš zakrývalo, anebo je to proto, že současná společnost je na tento negativní citlivější, že jsme si uvědomili, že šikana nebo sexuální obtěžování není běžnou součástí společnosti, že je to skutečně negativní jev, proti kterému se něco musí dělat a že je to v podstatě forma násilí, které se páchá na dané oběti. Děkuji i za tu studii, která byla připravená. Jde o to, co se má dělat pro to, aby šikana a sexuální obtěžování ustupovalo a v ideálním případě ze společnosti vymizelo. Děkuji paní zpravodajce, která navrhla několik způsobů, několik nástrojů, povzbuzujeme oběti, aby se přihlásili, ale důležitý je ten další krok. Důležitý je další krok, když oběť ohlásí šikanu nebo obtěžování, tak aby se jí potom dostali, dostala podpora ze strany společnosti. Podpora morální, podpora psychologická, ale i podpora faktická, tedy právní. Myslím, že dokud nebude zaručena právní ochrana, která by šla na úkor státu, tak si nepomůžeme. Víme velmi dobře, že v zemích, kde třeba diskri- máme diskriminaci na pracovišti, kde je rozdíl ve mzdě na pracovišti, pokud to oběť ohlásí, tak někde má bezplatnou pomoc státu, tak tam se ten neduch vyskytuje méně často, protože když si oběti uvědomí, nejenom, že přijdou o práci, ale nakonec ještě budou mít finanční náklady v soudním řízení, tak to prostě neohlásí. Mám otázku do diskuse. Když jsem se podívala na míru výskytu v té studii, která vznikla, tam nejsou sice všechny státy Evropské unie, ale když se podíváme na výskyt šikany a sexuálního obtěžování na pracovišti a porovnáme to s rokem 2015 a 2010, to srovnání o to mi ani tak moc nejde, ale když vidíme, že státy západní Evropy nechci říkat staré členské státy, v porovnání s těmi novými členskými zeměmi, tedy těmi státy Bulharsko a Polsko ku příkladu, tak v západní Francii je Francie, Lucembursko, Irsko, Belgie, Holandsko a Itálie. Možná Itálie je trochu výjimka, ale vidíme, že výskyt v těch západních zemích je výrazně vyšší než v těch východních zemích nebo zemích střední Evropy. Nedomnívám se, že toho obtěžování a šikanování je v zemí střední a východní Evropy méně. Já si spíš myslím, že šikanu a sexuální obtěžování spíš bylo tolerovanější nebo některé to obtěžování jako obtěžování ani nebylo kvalifikované. Uh, to znamená, že myslím, že takhle si já vysvětluji fakt, že výskyt v západních zemích je vyšší než v zemích východnějších, neboť se nedomnívám, že by ten výskyt tam byl menší. Proto bych ještě řekla, že náš výbor a výbor pro práva e, žen a rovnoprávnost – pokud někdo máte informace o tom, jak je to se šikanou a sexuálním obtěžováním mužů na pracovišti, Možná to v té studii je, takové to srovnání, nenašla jsem to tam, ale kolik je procentuálně mužů a žen, kdo se stává obětí obtěžování. Jsem přesvědčena, že žen bude daleko víc, ale musíme připustit, že může dojít i k tomu, že předmětem šikany a sexuálního obtěžování se stanou i muži. Těším se na zprávu a samozřejmě mohu za stranu lidovou říct, že se zapojíme do přípravy. Děkuji vám. Thank you, Ms. Zaborska. And now I, uh, would... Děkuji, paní Záborská. A nyní má slovo paní Helga Hel, naše odbornice, která představí studii politického oddělení C pro občanská práva. Máte slovo. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Eh, vaše zpráva je poměrně široce pojatá, soustředíte se na šikanu a sexuální obtěžování na pracovišti, ve veřejných prostorách a v politickém životě. A já se podívám teď na tyto jednotlivé oblasti postupně, byť jsou samozřejmě provázány protože vývoj v jedné oblasti bohužel eh, ovlivňuje vývoj v oblastech dalších. Předně musím říci, že je trochu eh, zvláštní, že já jako starší člověk vystupuji s touto prezentací. Možná by na mém místě měla spíše sedět eh, mladá žena. Každopádně je mi potěšením se chopit této práce. Teď mi přestalo fungovat tady to ukazovátko, bohužel, abych si mohl posouvat tu prezentaci. Sorry, push that. Okay. Yeah, I make I just okay. So. Sorry about this. We'll on. <laughs> It's just uh, Omlouvám se. Takže Nejprve bych zmínil cíle této studie. Chceme eh, nabídnout eh, široce pojatý přehled eh, o záležitostech, které potřeba zvážit v oblasti výzkumné i veřejné debaty. A také chceme posoudit silné a slabé stránky výzkumu a veřejné debaty a identifikovat vznikající tendence a za třetí chceme identifikovat hlavní kroky, mm, které je třeba podniknout s ohledem na ty eh, silné a slabé stránky. Ta první oblast, které se chci věnovat, eh, jsou určitá koncepční vysvětlení. Na mezinárodním poli diskuze ohledně toho, co to vlastně je šikana nebo mobbing nebo morální mm, obtěžování, ať už je ten termín jakýkoliv, je třeba si uvědomit, že chápání těchto termínů se postupně zbližuje a myslím, že dnes už panuje víceméně schoda. Pokud hovoříme o šikaně, bullying, tak jde o dlouhodobou opakovanou expozici k um, vůči nevhodnému chování, proti němuž se osoba nemůže bránit. Velice často k němu musí docházet, musí to být tedy jev dlouhodobý a musí tam být vztah eh, nerovnováhy, pokud jde o oběť a pachatele. Pokud jde o sociální obtěžování, tak vyjdeme-li z definice Evropské unie, tak ta praví, že jde o nežádaný, ne, verbální či neverbální sexuální kontakt, jehož eh, účelem je poškození lidské důstojnosti, zastrašení či či ponížení a urážka. Takže opět tady panuje, myslím, schoda. Pokud jde o obsah eh, sexuálního obtěžování, je to skutečně většinou závažné obtěžování, často je to sexuálně útočné či agresivní eh, chování je to něco trochu jiného než sexismus nebo nevyžádaná sexuální pozornost. A tady se dostáváme k kampaním typu MeToo, které trochu eh, překreslily hranice a dosavadní eh, chápání těchto hranic. Já se k eh, akci MeToo vrátím ještě později. My bychom chtěli doporučit, že by bylo dobré nastavit si sdílené definice šikany a sexuálního obtěžování v EU EU, byť e, ve výzkumu se často uvádí, že jsou e, termíny chápány jednotným způsobem. Myslím si, že přesto e, rozdílný výklad přetrvává. Pokud jde o sexuální obtěžování, tady musíme více naslouchat ženám, abychom lépe pochopili, jaké byly jejich zkušenosti, o co se může jednat v rámci sexuálního obtěžování, jak je vnímáno jednotlivými osobami a z toho odvodit standardy sexuálního obtěžování a nastavit hranice toho, co je ještě přijatelné a co již přijatelné není. A proto potřebujeme také jak si přesněji odladit termíny, které používáme například pro méně závažné přečiny. Není možné je všechny nazvat sexuálním obtěžováním, protože je skutečně důležité, abychom dokázali odstínit různé stupně eh, takového chování. Pokud jde o prevenci, tak eh, Tady máme tabulku, jejíž plnou verzi eh, najdete ve studii. Je to ze zprávy Evropské nadace na základě rozhovoru zhruba s tisícovkou osob v každém evropském státě. A vidíte eh, tady eh, sloupeček za rok 2010 a 2015. U většiny případů dochází k početnímu nárůstu Nebudu to teď tady vše přečítat, eh, ale co je důležité, když se podíváme na tyto údaje, vidíme, že jsou tam mnohem vyšší čísla eh, v západní a severní Evropě než v Evropě východní. A já se k tomu za okamžik vyjádřím podrobněji. Předně pokud jde o šikanu na pracovišti, tak tato studie i další studie eh, shledávají, že je tady 5 až 10 eh, pracovníků, kteří byli vystaveni šikaně. Pokud jde o sexuální obtěžování, tady už jsou ta čísla méně jistá. Některé studie ukazují velice nízká čísla 1 až 3 ale v posledních letech vidíme, zejména pak eh, po kampani MeToo, že ta čísla začínají narůstat a že původně byla asi podhodnocena, takže je potřeba provést další lepší studie. Pokud jde o ta vyšší čísla sexuálního obtěžování a šikany v severní Evropě, tak já si myslím, že je to e, zcela jistě otázka míry povědomí. Jak říkala paní zpravodajka, jde o povědomí o situaci. E, není jakýkoliv důvod se domnívat, e, že by ve východní Evropě docházelo k šikaně méně často. A menší studie v těchto zemích v posledních letech tento fakt potvrzují. Také bych chtěl říct, že je zajímavé, že sexuální obtěžování je se objevuje jako problém i v zemích, které se spojujeme s vysokou mírou genderové rovnosti, například Švédsko, což ne, tedy neznamená, že genderová rovnost eh, znamená, že všechny tyto problémy se sami vyřeší. Pokud jde o oběti, tak já bych chtěl upozornit, že sexuální obtěžování je zejména problém žen a zejména pak žen mladých. Ale Nesmíme zapomínat na to, že v rámci kampaně MeToo a v rámci některých dalších novějších studií se ukazuje, že i mnohem větší počet mužů, než se dříve předpokládalo, se stalo obětí takového chování. Pokud jde tedy oběti, tak jsou to eh, většinou mladí lidé, většinou um, ženy, které nahlašují šikanu a sexuální eh, obtěžování. Jsou to často také homosexuálové a lidé se zdravotním, eh, po, zdravotním postižením. Pokud se podíváme na šikanu a šikanu na pracovišti, jsou tady určité společné eh, Eh, faktory, eh, nejednoznačnost rolí, eh, role mm, nadřazeného vůči podřízenému, je tady role manažera, který rezignuje na své odpovědnosti, který dává volnou ruku šikaně. Studie naznačují, že eh, manažeři, vedoucí pracovníci jsou skutečně velice důležitý, důležití, pokud jde o řízení konfliktů eh, ve všech jejich fázích, při prevenci i při jejich vznikání. Mohou často šikaně zabránit. To znamená, že šikana je méně zastoupená eh, v těch organizacích, kde je silné vedení, které klade důraz na prevence šikany. Když hovoříme o sexuálním obtěžování, tak okamžitě vyvstává problematika zneužití eh, postavení moci. Ale já chci říci, že nejde jenom o otázku sexuální touhy a uspokojení, ale především o zneužití postavení moci. Eh, ta nerovnováha eh, a jiné mocenské postavení mezi obětí a pachatelem je samozřejmě velice důležité, ale je tady také důležitá otázka tolerance sexuálního obtěžování. Ta napomáhá výskytu tohoto jevu. Tam, kde toto chování mm, nebo ta tolerance je vyšší, tak samozřejmě eh, může sexuální obtěžování být mnohem častější. Pokud jde o následky šikany a sexuálního obtěžování na pracovišti, tak je zcela evidentní, že se jedná o problém nesmírně závažný v obou dvou případech. Pokud jde o šikanu, tak eh, to, ta má pochopitelně závažný dopad eh, jakožto sociální stresor na zdraví eh, obětí. K tomu máme obrovské množství ehm, důkazů za posledních 20 let výzkumu a při porovnání s jinými jevy, Můžeme to eh, srovnat například s posttraumatickým syndromem. Eh, dopad eh, to má samozřejmě i na fungování organizace, profesní kariéru dotčené osoby. Odolnost jednotlivce samozřejmě sehrává určitou roli. Pokud ovšem lidé jsou opakovaně vystaveni šikaně, tak přestanou být odolní. Vidíme, že odolnost klesá a podobně je tomu i u sexuálního obtěžování. A jednu věc bych ještě jednou rád zdůraznil. Lidé často uvádějí, že někteří lidé jsou odolnější, někteří zase zranitelnější. To je sice pravda, ale nakonec, pokud ten tlak a expozice je dostatečně silná, tak nakonec se jaksi zhroutí každý a nikdo nedokáže takovému eh, tlaku odolat a bude to na něj mít negativní dopad. Také je důležité zdůraznit eh, náklady pro organizaci, které souvisejí s těmito problémy. Eh, jsou tady náklady jak eh, kvůli šikaně, tak kvůli sexuálnímu obtěžování. Jsou v podobě fluktuace pracovníků, zhoršené výkon, výkonnosti, produktivitě a absencích na pracovišti. Když si představíte, že lidé půjdou do práce, i když by jim bylo lépe, kdyby raději na pracoviště nedorazili, to musí být skutečně eh, člověk nesmírně eh, loajální, který by toto dokázal eh, překonat a pokud už dorazí, tak samozřejmě kvalita jejich práce je je, je nižší, podobně jako mm, kvalita práce a výkonnost kolegů. Takže myslím, že tohoto by si měli být vědomi zaměstnavatele a zasáhnout. A teď k našim doporučením pro tyto oblasti. Chtěl bych uvést, že potřebujeme ehm, přesnější vědecky podložené studie, abychom měli opravdu podložená vědecká data, která pomohou prokázat eh, čísla obětí a následky jimiž trpí. Nepotřebujeme to jenom pro země na severu Evropy, ale pro celou Evropskou unii. Také potřebujeme další studie, pokud jde o zkušenosti mužů se sexuálním obtěžováním, abychom chápali šíři eh, tohoto problému a jejich eh, zkušenosti. Musíme také zvážit koexistenci šikany a sexuálního obtěžování. To se často opomíjí, ale my jsme toho svědky v řadě oblastí. Například, když ženy vstupují na pracovní trh, eh, tak eh, tradi- tradičně do oblastí, kde příliš eh, zastoupeny nebyly, tak tam to sexuální obtěžování a šikana jdou ruku v ruce a neplatí to jenom pro ženy, někdy to platí také pro muže. Dále potřebujeme studie, které se budou věnovat zkušenostem chráněných skupin. To znamená otázka diskriminace, o tom už jste tady hovořili, Otázka toho, jak mladší lidé, lidé z etnických menšin či osoby LGBT nebo eh, handicapovaní, eh, jaké formy šikany a sexuálního obtěžování zažívají, protože ti jsou až příliš často obětmi. Pokud jde o veřejné prostory, tak tady je zajímavé, že eh, tradičně, když hovoříme o obtěžování a v minulosti, když jsme se věnovali sexuálními násilí na ženách, tak jsme věnovali pozornost zejména tomu, co se děje v izolovaných, temných místech. Snažili jsme se tato místa osvětlit, eh, zpřístupnit, eh, Eh, během večerního a nočního času, ale teď vidíme, že eh, k obtěžování začíná docházet i na veřejných prostorách za přítomnosti řady dalších osob. A to ukazuje, že musíme trochu změnit eh, své zaměření. Sexuální obtěžování ve veřejných prostorech se ukazuje jako mnohem častější než jakákoliv jiná forma eh, sexuálního obtěžování v poslední eh, době. Jedna velká studie provedená v roce 2015 ukázala, že zhruba 20 žen eh, potvrdilo, že se staly obětí takového sexuálního obtěžování a tento problém je, je podobný tomu, o čem jsme tady hovořili před chvílí, a to je otázka normalizace, tedy, že si na to do určité míry zvykneme, že se to stane všudy přítomnou záležitostí a součástí života. Co je také důležité, propojit sexuální obtěžování s dalším chováním v jiných oblastech někdy dochází i k méně závažným eh, přečinům, které jsou ve skutečnosti provázány se závažnějším sexuálním eh, útokem. Někdy se některé útoky panelizují jako sexismus nebo jenom nenávistné postoje vůči ženám, ale často jsou provázány eh, s mnohem agresivnějším a závažnějším sexuálním chováním. Někdy tady je samozřejmě i vliv kulturních faktorů. Některé eh, země oslavují hypermaskulinitu v jižních státech Evropy. Nechci říct, že je to jenom tam, ale je možná taková kultura eh, častější, je tam běžnější komentovat eh, vzhled a oblečení žen. Tradičně to bylo vnímáno jako mm, běžné mužské chování, ale také vidíme, že sexuální obtěžování ve veřejných prostorách eh, vůči ženám je spojeno s eh, vysokou konzumací alkoholu, což eh, vede k tomu, že ta laťka toho, co lidé považují za ještě přijatelné, se snižuje a tím pádem dochází k přečinům a mnohem častěji. Pokud jde o doporučení pro tuto oblast, tak se domníváme, že je potřeba vést veřejnou um, debatu o normalizaci eh, sexuálního obtěžování na veřejnosti, včetně barů a klubů. A tady ze studií eh, mezi mladými lidmi vidíme, že tam dochází eh, k celé řadě případů sexuálního obtěžování. Řada žen říká, že se s tím nedá nic dělat, protože mladí muži se zkrátka takto chovají, když se opíjí. Ale Ukazuje se, že i mladé ženy, které v těchto místech pracují, o těchto e, útocích a obtěžování nehovoří a my bychom o tom mluvit měli. Představa, že muž má a, a, právo obtěžovat ženu kvůli sexuálnímu uspokojení, tato a, e, představa musí být e, spochybněna a, a O tom je vlastně i ta kampaň eh, mýtu o sexuálním obtěž, osvobození, které najednou má být považováno za normální. To jsou eh, staromódní eh, přístupy a náhledy na věc, které musíme spochybnit. Potřebujeme k věci přistoupit holističtěji, abychom se dokázali efektivně vypořádat s těmito problémy. Musíme se podívat na naše společenské hodnoty a struktury které podporují eh, rovnost a naopak pomohou potírat eh, eh, násilí na ženách ve všech oblastech, protože, jak jsem říkal, ty oblasti jsou většinou provázány. Sféra domácího prostředí je provázána i s prostředím veřejným. Jejich chování doma se jistě promítne i do toho, jak se lidé chovají na veřejnosti. Takže je potřeba vnímat ty Mm, oblasti jako vzájemně propojené. Pokud jde o politický život, omlouvám se, já se ještě přece jenom o jeden slide vrátím. Takže pokud je o otázku politického života, tady také musíme eh, věnovat této oblasti pozornost. Věnovala se mu kampaň MeToo, která ukazuje, že sexuální obtěžování a mizogynie jsou velice rozšířené v politickém životě, ať už jde o nátlak, falešnou lojalitu, záštitu a tak dále. Často dochází k tomu, že oběti mlčí lidé nechtějí poškodit svou politickou stranu a tak mlčí o kvůli nevhodné loajalitě, nemístné loajalitě. A platí to i pro ženy, které se stanou sami cílem takových útoků. Toto chování tedy často není odhaleno a veřejně odsouzeno a e, i předním politikům sexuální obtěžování neustále prochází. A e, to pak zase souvisí s tou kulturou mlčení. Me too eh, exponovala politiky v celé řadě zemí, kteří si počínali nevhodným způsobem celé eh, roky a týká se to i stan- skandinávských zemí, kde političtí představitelé řady stran museli odstoupit eh, kvůli této kampani a pak se ukázalo, že lidé v jejich okolí o tom léta věděli, ale sami nic neudělali a mlčeli. Také dochází k tomu, že někteří politici sami mohou být eh, cílem obtěžování a šikany ze strany veřejnosti. Vidíme to například na zuřivých útocích v médiích, eh, kdy někteří lidé si myslí, že to už je vlastně srovnatelné s šikanou, ale třeba říci, že tato abuzivní praxe v některých médiích, zejména sociálních médiích, potom pochopitelně může mít dopad na vstup nových osob do politického života, zejména pak na ochotu žen podílet se na politickém eh, životě. Takže pokud bychom měli vydat doporučení pro tuto oblast, řekl bych, že tolerance pro sice ostrou, ale civilizovanou debatu, argumentaci, eh, tu očekáváme u politiků, ale nemůžeme totéž tolerovat eh, pokud eh, tímto způsobem eh, politici jednají se svými spolupracovníky. Politici často zastrašují své spolupracovníky a to už tolerovat eh, nelze. Není možné používat ten jazyk, kterým se argumentuje v politických debatách, potom ve vztazích mezi politiky a jejich pracovníky. Politici mají přístup k rozsáhlým zdrojům, sami musí tolerovat eh, to, že laťka je nastavena velice vysoko, pokud jde o to, eh, co je akceptováno mm, v jejich eh, případě a v jejich ehm, chování. Musí si dát pozor na to, aby nekritizovali příliš ostře, aby sami nebyli očerněni z, ehm, ze šikany. ale někdy nacházíme v médiích, a zejména na sociálních médiích, e, až takovou kritiku, že to je skoro výzva k nenávisti. A tady je třeba e, hledat správnou rovnováhu mezi tím, co je a co není e, přijatelné. Zneužívání médií a nenávistné projevy v médiích také celou řadu lidí od politické práce odrazují a zejména se to promítá na ženách. So how do we... Takže jak přistupovat k šikaně a sexuálnímu obtěžování. Eh, existují, existuje evropská legislativa, která vysílá silný signál a je určitým hrubým vodítkem, ale opravdu jenom stručným. Když se podíváme na legislativu v jednotlivých zemích, tak vidíme, že tam není jednotný přístup, co se týče šikany a obtěžování a často E, bývají součástí e, legislativy ohledně BOZP a někdy v jiných formách e, legislativy, ale každopádně proč tato, vzhledem k tomu, že tato legislativa je důkazem toho, že je to problém závažný, ale v jednotlivých zemích jsou k tomu ty postoje různé. Máme nový rámec, on není nový, ale už před deseti lety vzniknul, je to e, rámcová dohoda o násilí a obtěžování na pracovišti ze strany evropských partnerů z roku 2007 a tato zpráva právě zdůrazňuje tuto rámcovou dohodu, protože rámcová dohoda byla projednána sociálními partnery v Evropě e, kdy pod záštitou podnikatelských eh, svazů a eh, odborových federací a po dlouhé době se podařilo dosáhnout velmi dobré dohody, která byla zavedena a podepsána v řadě členských zemí. Bohužel mnoho zemí o ní vůbec neví a to je opravdu škoda, Mnoho zaměstnavatelů zavedlo politiky, eh, které umožní eh, tedy informovat o případech šikany nebo sexuálního obtěžování a nalezení řešení, ale účinnost těchto nástrojů je někdy otázkou, zvlášť vzhledem k tomu, že úsilí manažerů eh, toto implementovat je poněkud nedostatečné. Když se podíváme na tuto Ehm, otázku eh, rámcové dohody, tak by to bylo možné, aby třeba v podniku, kde nejsou odbory, aby mohl pracovník eh, požívat určité podpory. A existovala by směrnice ohledně eh, šikany a obtěžování, která by mohla podpořit jednotlivé zaměstnance je také důležité eh, respektovat eh, důvěrnost, ale anonymita, což je právě v případě eh, kampaně MeToo, kde někteří lidé ehm, byli obviněni a neměli příležitost se bránit. Tak to je taky otázka a je potřeba mít na paměti přirozenou otázku přirozené spravedlnosti, kdy někdo je z něčeho obviněn, tak má mít možnost se bránit. Stížnosti by měly být vyšetřovány nezávisle a bezodkladně, eh, vzhledem k tomu, jak jsou důležité eh, ze strany lidí, kteří jsou odpovídajícím způsobem kompetentní. A e, také třeba používat niancovaný jazyk. Mnoho lidí nechce hlásit třeba případy sexuálního obtěžování, protože jim to nepřipadá dost závažné. Je způsob, jakým e, je tato otázka organizovaná, je to na tak závažné úrovni, že pokud je někdo z podobného skutku obviněn, tak přijde o práci a třeba tam e, ten, e, ta oběť ne, nechce nutně připravit toho útočníka o práci, ale prostě jenom chce, aby přestal, když jsou to e, méně závažné případy. Co se týče řešení šikany a obtěžování ve veřejném prostoru, tak došlo k malému pokroku, co se týče navržené směrnice pro boj na, proti násilí proti ženám a ta de, degradující kampaň proti násilí na ženách Eh, a kampaň eh, pro eh, výchovu migrantů a, a tak dále, tak třeba obtěžování na ulicích bylo jaksi zavedeno do legislativy v některých zemích, třeba v Belgii a Portugalsku, ale účinnost takové právní úpravy je poněkud nedostatečná. Dále kriminalizace sexuálních útoků na veřejnosti, jako například Wolf Wilstling. Hmm, potom je už dnes problém s nedostatečnou úspěšností a, eh, a obvinováním oběti, eh, kdy eh, přijde nahlásit sexuální útok. Takže my musíme mít jistotu, že budeme mít odpovídající zdroje, třeba aby policie dokázala toto řádným způsobem vyšetřovat. Myslím, že by podobně jako ve Francii bylo možné hlásit na policii online určité útoky na veřejnosti spíš, než muset jít hned na začátku osobně na policii policejní stanici. A také je potřeba zvyšovat informovanost policie eh, ohledně způsobu, eh, jak eh, třeba na, ve Španělsku na festivalech je policie více viditelná, diskutuje se o tom a potom ta viditelná přítomnost policie snižuje výskyt. A dále kulturní tolerance vůči sexismu a sexuálnímu obtěžování je velkou překážkou a u mladých lidí sexuální obtěžování často tabu a e, bylo by potřeba, aby se o tom hovořilo už ve školách. Ehm, řešení šikany a sexuálního obtěžování v politickém životě, eh, tak to je třeba věc, kde existují určitá vodítka ohledně vhodného chování europoslanců vůči eh, pracovníkům a eh, ale jak si mm, otázka výskytu některých případů vyvolává pochybnosti o tom, jak je to účinné. Některé politické instituce vytvořily určitá vodítka pro eh, chování v této oblasti, ale zdá se, že je to nyní předmětem novelizace eh, v některých zemích a je potřeba eh, také nezávislé cesty k řešení těchto problémů, protože není možné, aby třeba politické strany si to řešily interně, protože je tam otázka lojality a vůči spolustraníkům a podobně. A není vhodné využívat mediaci, eh, což někdy účinně eh, bojuje proti, eh, proti šikaně, ale v případě sexuálního obtěžování je to problematičtější, čili je chyba jaksi toho pachatele dávat dohromady s, s obětí a snažit se je usmířit Eh, tedy tato mediace eh, není právě vhodnou cestou k řešení tohoto problému. Takže ještě mi zbývají dva slajdy, eh, ten se týkají diskuze kolem mýtů. Někdy se ukazuje, že je to jev je velmi rozšířený, a ne, ve všech obla- a ne jenom v některých oblastech. Otázky Eh, jako veřejná média, modní odvětví a podobně ukazují, že tedy nejenom tam, ale existuje to všude, na školách, na ulicích a tolerance vůči obtěžování je zvlášť problematická. A eh, je otázka toho, zda mají být veřejně jmenováni pachatelé, tak Mm, to je samozřejmě otázka k um, řešení, záleží na postojích v jednotlivých zemích i zemích velmi podobných si jinak v jiných oblastech, třeba mezi Švédskem a Dánskem, kdy Švédsko je striktnější ve svém postoji vůči sexuálnímu obtěžování, zatímco Dánsko je daleko tolerantnější eh, k vůči tomuto jevu. Nebo mezi Francií a Německem, kdy Francie zdá se být striktnější než Německo. A e, tedy nyní závěry. Je potřeba vést dialog napříč Unii ohledně hranice e, vhodného a, a nevhodného chování, co je a co není sexuální obtěžování a, a, a obtěžování bez sexuálního kontextu. Je potřeba e, také e, uvědomit si vazby, které existují u méně závažných skutků a jejich propojení se závažnějšími skutky a e, dále Eh, různé oblasti, kterým, ve kterých k tomu dochází. Dále šikana a sexuální obtěžování vyžadují kulturní změnu, která bude eh, vycházet z integrovaného přístupu na různých úrovních, to znamená integrovaná odpověď, eh, která bude brát v úvahu jak prevenci, tak intervenci, pokud k něčemu dojde, a, a, a dochází k šikaně nebo obtěžování, jakož i rehabilitaci e, oběti. A, eh, a kampaň mýtů jasně ukazuje, že existuje prostor pro kolektivní akci a eh, mělo by to být vítáno, protože ta tolerance a jakási normalizace chování, především v případě sexuálního obtěžování, je jedním z hlavních nepřátel eh, jaksi pohody na pracovišti a proto je potřeba, aby eh, ženy dál vyvíjely tlak na politické instituce a na společnost jako celek, aby se změnila praxe. Thank you very much, professor. Děkuji, pane profesore, za vaši prezentaci. Je to pro nás velmi užitečné a nyní Eh, dám vám slovo paní zpravodajce, paní Pičerne. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla jsem poděkovat panu profesorovi za velice podrobnou eh, analýzu, která vyvolává řadu otázek, které nám budou užitečné v naší další práci v nadcházejících dnech. Takže opravdu srdečně děkuji a doufám, že budeme mít příležitost spolupracovat v budoucnu a mnohokrát děkuji za všechno, co jste řekl. Děkuji i ostatním kolegům Eh, kteří eh, se k tomuto eh, vyjádřili a vyjádří a doufám, že se nám podaří ehm, řádně završit boj proti tomuto typu násilí na ženách. Paní Záborská, děkuji velmi stručně. Na začátku pan profesor hovořil o tom, že tuto studii prezentuje starší muž a že by to možná měla prezentovat mladší žena. Já si myslím, že je to dobře, jestliže takovou studii prezentuje muž. Vzhledem k tomu, že obětmi bývají ženy, tak je třeba, aby se proti násilí, proti obtěžování, proti šikaně postavili muži. Muži musí být lídry toho, aby tento negativní jev ve společnosti potlačili. Takže proto jsem velmi ráda, že pan profesor nám to prezentoval. Ta studie je opravdu velmi kvalitní Potřebujeme legislativu, potřebujeme rámcové dohody, ale hlavně potřebujeme změnit myšlení ve společnosti. Společnost nesmí tolerovat šikanování, nesmí tolerovat obtěžování a tam opravdu je potřeba nulová tolerance vůči takovému negativnímu jevu, protože ve společnosti se stává ještě stále, že se třeba společnost postaví na stranu agresora, místo aby se postavila na stranu oběti. Takže to by mělo být naším cílem, aby myšlení a pokud budeme respektovat lidskou důsledno, důstojnost, tak na to ty zákony ani nebudeme potřebovat. Děkuji. Děkuji paní Záborská, děkuji pane profesore, děkuji vám všem. And now Chcete vystoupit? Ježíš, omlouvám se. Takže dám slovo paní Kuněva, ale chci jenom upozornit, že tlumočení máme pouze do jedné hodiny, poté nebude tlumočení, takže prosím, říká paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme této skupině za tu studii, kterou nám teď představila. Teď můžeme hovořit zcela otevřeně o mobbingu, šikaně a obtěžování na pracovišti. Proč bylo potřeba nějakého skandálu, než jsme se dostali k této otevřené diskusi? Evropský parlament je na papíře možná nejdemokratičtějším orgánem Evropské unie, ale existuje to, existuje to mnoho forem obtěžování, nejenom sexuálního. My jsme výbor pro záležitosti žen a já samozřejmě nepodceňuji význam sexuálního obtěžování, ale eh, ženy jsou šikanovány především psychologicky a i v parlamentu máme takové obtěžování, ale možná, že poslanci jsou s ohledem na své postavení trochu odolnější. Jde tady o pocit vlastní hodnoty ženy, je důležitá prevence a změna přístupu. Měli bychom ale hovořit a myslet také na sankce. Měli bychom mít časový plán, který teď vypracovalo předsednictví a myslím, že, za jed... že by tam měly být pro jednotlivá opatření konkrétní lhůty. Kolegyně a kolegové, naše role nespočívá jenom v tom, abychom o tom tématu diskutovali. Jde o to, abychom si kontinuálně kladli otázku, zda ta opatření jsou také realizována, to, co v parlamentu požadujeme. Máme tady příliš mnoho neudělaných úkolů, zaostáváme. Musíme se teď také konečně postarat o to, abychom, aby znalci vypracovali konkrétní harmonogram, jakým způsobem to bude se lhůtami, jinak budeme uvalovat sankce, protože když to neuděláme v tomto volebním období, tak se to posune do dalšího volebního období a pak bude všechno záviset na tom, zda naši následníci budou stejně rozhodní a odhodlaní, jako jsme my. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni Kunevě. A teď další bod na pořadu jednání. Chci vás informovat, že příští schůze výboru FAM bude 14. a 15. května. Děkuji vám všem, děkuji všem poslancům, sekretariátu, děkuji tlumočníkům, děkuji panu profesorovi a nashledanou.